Dobrý den, vítám vás na tiskové konferenci, která navazuje na kulatý stůl, který se konal dnes na téma rakoviny tlustého střeva a konečníku dám slovo panu Pocovi. Dobrý den, já se musím omluvit. Musím omluvit pana kolegu, pana Lenera, který má stejně jako pan Petrle jiné závazky, takže zde nemůže být, eh, je to ale jako signatář deklarace 68, stejně jako já a další kolegové kolem panelového stolu. Vítám pana profesora Stockbigera, který je zástupcem eh, eh, Evropského svazu gastroenterologie, takže máte nějaké specifické dotazy na naše odborníky, tak pan Špečák a další kolegové jsou zde. Dovolte mi několik slov. Já myslím, že naše debata byla velmi plodná. Shodli jsme se na tom, že členské státy musí okamžitě uplatnit doporučení z roku 2003 o screeningu a nové hlavní směry o zajištění screeningu a prevence. Shodli jsme se na tom, že musíme mít více prostředků a zaměřit se více na životní styl a další vzdělávání lékařů. Potřebujeme získat více zkušeností v včasné diagnoze, potřebujeme také osvětové kampaně a já s potěšením říkám, že máme ze strany komise velkou podporu pro naše parlamentní iniciativu. Teď už nás tedy jen tlačí čas a prosím o dotazy. Uh, Já jen velmi stručně navážu na pana Poce. Ačkoliv v tuto chvíli nemáme nástroje na úplný, úplné vítězství s touto rakovinou. Určitých vítězství se nám daří eh, dosahovat. Musíme informovat, snažit se o včasnou diagnózu, screening. To jsou ty odpovědi, to jsou ty nástroje, jak tento boj vyhrát. Potřebujeme přesvědčit členské státy, které zatím ještě nenaplnily programy screeningu a je jich ještě několik těchto členských států, aby tak učinili. Máme i pozitivní příklady, které dnes v naší debatě zazněly. A já si myslím, že bychom se měli snažit o větší pozornost tomuto tématu na evropské úrovni, o další programy, aby se naplňovaly požadavky na screening. Měla by to být priorita v rámci rámcového programu 7 a v rámci zdravotnických programů Evropské unie. Děkuji. My name is Ryan Stock. Já jsem Alan Stock a pokud mohu, tak jsem předsedou eh, svazu gastroenterologie, která tyto odborníky združuje z celé Evropy. Jsou to chirurgové, psychologové, lékaři, všichni, kteří působí v tomto oboru, patří mezi naše členy a my pracujeme na celkovém tomto oboru. Do, tuto, do této chvíle se, jsme se věnovali klinickým záležitostem diagnóze a léčbě. Ale existuje určitý předpoklad ve většině evropských zemí k tomuto onemocnění. Stárneme, kouříme, pijeme, tloustneme a to jsou ty předpoklady, proto musíme tento problém řešit jako jiné epidemie. Možná si vzpomenete, že tuberkulóza byla podobný případ a podobně to bylo i s AIDSem. Teď už se s tím bojovat dá a nyní máme zde novou epidemii, s kterou zase musíme bojovat a je to rakovina tlustého střeva a konečníku, která se rozšiřuje. Pacienti musí být spokojeni s tím, že parlament a komise učiní kroky k tomu, aby tato epidemie byla zastavena. Děkuji, máme prostor na dotazy. Musím vás upozornit, že tlumočení je ve francouzštině, němčině, angličtině a češtině. Máte dotazy? Vždy se prosím představte. Jak vypadá situace se screeningem, prosím? Můžete nám říci pár slov, abychom si udělali představu o tom, které členské státy už naplnily tuto směrnici. Eh, některé už ji naplnily před osmi lety. Můžete trochu rozvést situaci, co se týče screeningu? Co lze udělat? O co usilujete? Co byste chtěli udělat na úrovni Evropské unie? Chtěli byste tlačit na členské státy, aby naplnili tyto programy, co se týče screeningu? Jaká je vaše představa? Screening v západním světě, včetně západní Evropy, už začal před 30 lety protože tehdy země jako Austrálie, Spojené království, Dánsko a Německo měli pocit, že tlak této choroby je s čím dál tím silnější a měli prostředky a možnosti eh, začít na tom pracovat. Začalo, začaly se zpracovávat studie a v posledním desetiletí 20. století se začalo se screeningem a byly to veliké úspěchy, které byly zaznamenány. Jedna z velkých studií byla ve Spojeném království, další v Německu například. A potom se Evropa sjednotila a rozšířila. A my jsme zjistili, že na severu, na východě a na východě Evropy byly tyto tlaky ještě silnější, ale prostředky k léčbě a k prostředky k řešení situace chyběly. A nyní všude v Evropě už tyto možnosti jsou a my ty problémy sdílíme, takže je čas sdílet i tyto metody, které se začaly používat před 30 lety v západní Evropě a možná používat ještě lepší metody, než byly tehdy k dispozici, aby se ty nerovnosti, které v tuto chvíli existují v daném oboru, v rámci Evropy vyrovnaly. A zároveň výzkum, po celém světě nám umožňuje chápat, že můžeme činit preventivní kroky, třeba i u eh, rakoviny plic, rakoviny eh, dělohy, rakoviny prsu, nejenom u rakoviny stři- eh, tlustého střeva. A to platí pro celou Evropu. Musíme začít v brzkém věku lidé, lidi vzdělávat, aby žili zdravěji, aby se vyhnuli těmto typům rakoviny, včetně rakoviny tlustého střeva. Z mé strany pouze krátká připomínka. My jako politici můžeme pomáhat členským státům vytvářet určitý politický tlak. Můžeme tak činit stejně jako komise. V prvé řadě potřebujeme masivní osvětovou kampaň, protože všichni musí vědět, že tuto rakovinu lze léčit, pokud je diagnostikována včas. A ty velké počty lidí, které umírají na tuto rakovinu v Evropě každý rok, umírají vlastně zbytečně. Nemusí se na tuto rakovinu umřít. Naším prvním cílem je zahájit první osvětovou kampaň. Já myslím, že můžeme zatlačit na komisi, můžeme pomáhat komisi, aby tento cíl začala naplňovat. Další dotazy, prosím. Lee Harvey, uh, Europe. Já se chci zeptat na jednoho, jednoho z těchto profesorů. Máte už nějaké výsledky? Už probíhá něco ve Spojených státech nebo třeba v jiných částech světa, třeba i v Asii, kde by byl životní styl jiný, typ stravování jiný? Jsou tam jiné výsledky, kde by třeba ty možnosti, jak vyzvat populaci ke změně životního stylu byly jiné? To je vynikající otázka. Toto hnutí boj proti rakovině tlustého střeva byl synchronizován mezi Evropou a Spojenými státy, protože se nacházíme ve stejné situaci a musíme říct, že Spojené státy investovaly do toho od počátku víc. A řada těch velmi dobrých výsledků zvláště v základním výzkumu, se původně dostavili ze Spojených států. Ale teď už jsme jeden svět, už nesoutěžíme. Soutěžíme pouze, pokud jde o ten dobrý uh, smysl slova soutěž. A ještě jste se ptala na Ázii, to je dobrá otázka. Já jsem v průběhu konference ukazoval fotografie tlustých čínských dětí, které se léčí ve vojenských táborech v Číně, protože se tam tento problém už objevuje. A v Indii třeba, kde by si každý řekl, že každý je chudý, tak tam 10%, to je 100 milionů, má nadváhu a trpí úplně stejnými chorobami, panuje tam stejná epidemie rakoviny tlustého střeva jako u nás, takže je to globální úkol a každý ve svém regionu, ve své oblasti musí bojovat proti nevýhodám, bohatství a proti přehlížení nezdravých návyků a nezdravých typů chování. Any more questions? Yes, again. Další dotaz, Martin. Ještě jednou, prosím. Vy jste hovořili o výhodách a nevýhodách. Víte, jaká je situace v Evropě? Dá se to nějak kvantifikovat? Které členské státy? Vy jste uváděli z pana království a Německo. Můžete říci, které státy už mají screeningové programy, a, nebo můžete říci, které je naopak nemají, nebo kdo trochu zaostává, co se týče těchto kroků v oblasti screeningu. My jsme uvedli Francii, Itálii, tam jsou populační programy, pak je jeden program v Dánsku, pak je jeden v Německu, ten, to není populační program, ale je tam velká nabídka uh, kolonoskopie. A ze 27 zemí lze říci, že jich není víc než sedm, které mají dostatečné nebo velmi dobré kampaně. Je hodně zemí, kde není vůbec žádný program a nově příchozí země zaostávají do značné míry. My jsme ale překvapeni, já jsem dlouho pracoval v Nizozemsku, a my jsme tam pracovali na screeningových programech, že jsou země, jako je Nizozemsko, které jsou bohaté a přesto tam takovýto populační program vůbec není proti rakovině tlustého střeva. Takže většina zemí je stále ještě na začátku a země, které mají vůli toto realizovat, to ne všechny mají stoprocentně naplněno. Je několik zemí, které se přibližují mu stoprocentnímu cíli, který jsme si vytečili. A stejně jako každý novinář chcete čísla, že já tato čísla mám, ale myslím, že je to 19 a 27 členských zemí mají celonárodní screening a nejlepší výsledky jsou ve Francii a ve Finsku. Screening zatím není v Belgii, v Dánsku, Estonsku, Irsku, Lucembursku, na Maltě a v Nizozemsku. A myslím, že ještě v Lotyšsku. Je, je, aby to bylo úplně jasné, ty screeningové programy opravdu udělají veliký rozdíl, že? Nebo jak, jaký je ten rozdíl, jaký význam mají ty screeningové programy, co přinesou? Já jsem odpoledne ukazoval, že země, které již zavedly před 25 lety screening, tak zaznamenaly, že úmrtnost a výskyt této choroby jdou dolů, zatímco ty země, které to nezavedly, stále ještě zaznamenávají vyšší výskyt této choroby a vyšší úmrtnost. Další dotazy? Já jen navážu. Může Evropská unie ten screening nakázat? Je tam nějaká možnost financování? Jaké výhody má, jaké možnosti má Evropská unie, co se týče této oblasti? Co může udělat? To je politická otázka, takže dáme slovo našim politickým přátelům. Je to i otázka financování, že? Ano. Ale v oblasti zdravotnictví, jak víte, platí princip subsidiarity. To znamená, členské státy mají odpovědnost za tuto oblast a my nemůžeme nic nakazovat. Můžeme se účastnit tam, kde jde o přeshraniční záležitosti, ale nemůžeme nakazovat zemím, aby měli screeningové programy. My chceme zvýšit povědomí, spojit síly, předložit osvědčené postupy, předložit čísla, která jsou zajímavá a hovořit o tom, informovat lidi, jak se sníží úmrtnost a výskyt tohoto onemocnění v případě screeningu. My chceme využít veškerého vlivu, který můžeme mít, jak formálně, tak neformálně, abychom přesvědčili členské státy, které ještě tyto programy nezahájily, aby tak učinili. A samozřejmě je to otázka financování, ale to financování to musí přijít ze státního rozpočtu jednotlivých zemí které mají na zdravotnictví a my můžeme předkládat náměty, vyvíjet tlak, koordinovat, lobovat. Můžeme využít našich prostředků, jako je rámcový program 7 na výzkum. Můžeme tyto prostředky poskytnout na poskytování informací, můžeme předkládat příklady, můžeme vytvořit lepší obrázek o tom, jak to může fungovat, ale nemůžeme financovat samotné programy v jednotlivých zemí. To ne. Já k tomu jenom doplním. Já jsem na schvál použil slovo epidemie. Ty se většinou eh, zjistí v rámci systému veřejného zdraví a tam se také řeší. A systém veřejného zdraví může komise řešit. Nemůže řešit zdravotnictví samotné, ale pokud je to otázka veřejného zdraví, což do značné míry je, tak tam může poskytovat poradenství. A také byste měli vědět, že pokud se dosáhne prevence, tak získáte hodně v když se to kolonoskopii zjistí včas, tak se na tom vydělá 200 euro pro tu komunitu, která eh, se o dané činnosti starala. Takže to je vlastně vynikající investice, kterou okamžitě získáváte zpátky. Já bych jen zmínil jednu novinku, velmi zajímavou zajímavou věc, která zazněla dnes na konferenci. Hovořilo se tam o možnosti zahájit práci Evropského institutu pro rakovinu. Byl, byla by to možnost, jak spojit evropské síly. Je to taková myšlenka, ale slibuji, že se na to zaměříme a budeme o tom přemýšlet. Děkuji. Děkuji. Jsou nějaké další připomínky?